Budeš takový rychlý. Tak, drazí kolegové, kolegyně, pokračujeme v našem zasedání. Dovolil bych si všechny srdečně přivítat a zejména našeho čestného hosta, paní Vasiljovou z komise, komisařku odpovědnou za zdravotnictví. To samozřejmě velice naléhavá věc zajímá všech 27 členských států. Srdečně vás vítám v, vítá vás výbor pro životní prostředí eh, v novém legislativním období. Máme tady mnoho aktivních, angažovaných členů, plných zájmu a samozřejmě naším tématem je nejen životní prostředí, ale i veřejné zdraví, které považujeme za jednu z našich priorit. Dnes jste se mezi nás dostavila, abyste nám sdělila aktuální eh, situaci v boji s chřipkou typu H1N1. To je téma, které opravdu um, je důležité pro veřejnost v mnohých zemích. My bychom si rádi právě vyměnili názory na to téma. Máme hodinu a půl a podle toho, kolik se nám bude hlásit našich členů o slovo, tak eh, jim pak dáme prostor. A nyní, paní komisařko, máte slovo vy. You, Děkuji, pane předsedo. Vážení členové, je pro mě samozřejmě velkou ctí i potěšením, že tady k vám mohu poprvé po volbách dnes promluvit. Musím říci, že mé vztahy s tímto výborem byly tradičně a e, vždy velice konstruktivní a já jsem přesvědčena, že tyto dobré vztahy e, budou i nadále takto pokračovat. Jak už pan předseda se zmínil, ráda bych vám dala pár, podala zprávu jak si počínáme, jak to vypadá za posledních eh, pár měsíců, za poslední dva měsíce, eh, naše iniciativy z hlediska potenciální pandémie H1N1 nejdříve, eh, průběžná situace a pak naše úsilí, abychom zvládli a měli kontrolu nad případnou pandémií. K dnešnímu dni eh, všechny země, členové EU a EFTY nám eh, podávají zprávy o potvrzených případech a v Evropě je jich eh, v současné době 55 tisíc a navíc ještě je třeba dodat, že mm, mnohé země už přestaly počítat, tedy není to spolehlivé číslo, pravděpodobně bude mnohem vyšší a asi 350 tisíc v globálním měřítku. Nicméně právě tak, jak už jsem se zmínila, několik zemí už zanechalo toto zpravodajství. Počítáme s tím, že e, ta, ty počty jsou vyšší. E, míra nakažení je nejvyšší v skupině věkové 5 až 24 let a hospitalizace je nejvyšší u dětí do 4 let. Naštěstí většina případů této chřipky je mírných Nicméně do dnešního dne už jsme v Evropě zaznamenali eh, přibližně 170 úmrtí a většina těchto obětí jsou lidé, kteří měli nějakou doprovodnou nemoc nebo zdravotní potíže. Eh, když zde ocituji odborníky z Evropského střediska pro prevenci a zvládání eh, nemocí, Eh, úmrtnost eh, celosvětově je podobná úmrtnosti obvyklé sezónní svitky, která působí úmrtí asi čtvrt milionu až půl milionu lidí globálně. Což však neznamená, že pandémie, případně i obvyklá sezónní chřipka by byla neškodná. Eh, podle toho, jak se chřipka chová v, na jižní polokouli, odhaduje to středisko ECDC, že v nejhorším případě by mohlo být nakaženo dokonce až 30 evropské populace mm, v zimní sezóně. Dále existuje i riziko, že časem může chřipkový vírus mutovat a stane se patogenní nebo více patogenní. V takovém případě se může stát, že výsledkem infekce eh, bude ještě vážnější situace, což by znamenalo obrovskou výzvu z hlediska řízení veřejného zdravotnictví a rovněž eh, by to znamenalo obrovský tlak na zdravotnické služby a hospodářství celkově. Je důležité nezapomínat na to, že pandemie chřipková je většinou něco, čemu se nelze vyhnout. Nicméně je absolutně zásadní, abychom se řádně připravili, tak abychom mohli minimalizovat její dopady. Samozřejmě technická kapacita ehm, příslušné eh, zdroje finanční i připravenost a struktura eh, této připravenosti není v každém členském státě stejná. Některé státy jsou lépe vybaveny na tuto eventualitu než jiné a proto je důležitý celoevropský, celounijní, koordinovaný, podpůrný přístup, tak abychom si s tou krizí mohli poradit co nejúčinněji. Eh, už Několik let si členské státy vyvíjejí a propracovávají národní plány připravenosti a snaží se soustředit na koordinaci, prevenci, kontrolní opatření a zvyšování kapacit, aby si mohli nějak poradit s pandemií chřipky. A ještě předtím i Evropská komise identifikovala připravenost na pandemii chřipky jako prioritu. V listopadu roku 2005 přijala komise Mm, plán nebo plánovací kapacitu eh, pro eh, komunikování o tomto tématu, což je vlastně taková sada nástrojů a podporných mechanismů, která může členským státům pomoct. Jsme tedy dobře připraveni, protože od vypuknutí ehm, to, eh, tohoto, této epidemie v Dubnu už členské státy své snahy koordinují a snaží si poradit s touto hrozbou a sami už plánují. A s podporou střediska ECDC komise vede tato koordinační úsilí e, a zároveň v souladu s legislativou unijní o e, nakaživých nemocech a se závěry výjimečného zasedání e, zdravotní rady 30. dubna. Abychom tuto koordinaci mohli správně zvládat, já jsem aktivovala Mm, mm, kapacitu operační eh, pro eh, tísňové stavy, tedy HEOF komise, aby situaci monitorovala a aby předsedala pravidelným společným schůzkám mm, zdravotnických orgánů členských států a aby zároveň poměřovala míru eh, propukání té křivky. Komise eh, je, má podporu v tomto úkolu bezpečnostního výboru, eh, zdravotního bezpečnostního výboru. To je takový neformální orgán pro spolupráci, koordinaci, který, koordinaci, který se soustředuje na výměnu informací o jakýchkoliv hrozbách, které eh, mohou ve zdravotnictví nastat. Od propuknutí, od začátku mm, té, propuknutí této chřipky, šíření chřipky. Měli jsme už přes 30 takových audiokonferencí s členskými státy a rovněž s účastí Světové zdravotnické organizace. Protokoly a zprávy z každé schůzky jsou um, vždy eh, distribuovány všem a jsou rovněž veřejně přístupné na eh, webových stránkách DG Sanko. Schůzky pokračovaly i v létě a e, rovněž nyní se budou konat a to znovu jednou týdně a budou se soustředovat na řízení rizika. Výsledkem našich koordinačních snah Evropská komise a členské státy přijali celou řadu klíčových rozhodnutí, aby zajistili účinné řízení pandemie. Zmíním se alespoň o několika z nich. Vydali jsme směrnice o e, řízení případů a léčbě a rovněž e, sadu rad e, pro odborníky ve zdravotnictví a léčení. Rovněž radu veře, seznam rad veřejnosti o osobních ochranných prostředcích prohlášení o uzavírání škol, e, očkování, e, poradenství pro cestující e, v mezinárodním styku a samozřejmě společnou definici toho, co je chřipka, aby to pomáhalo v diagnostikování pacientů, což byla samozřejmě priorita. Tady bych ráda srdečně poděkovala a ocenila snahy Evropského parlamentu, který už letos na začátku roku E, souhlasil, že uspíší e, postupy, které nám umožní přijmout e, závaznou definici případu chřipky a surveillance pro H1N1 v tak krátkém období. Pokud by e, ta situace znovu objevila na podzim, tak doufám, že znovu budu moci počítat e, s podporou Evropského parlamentu, abychom mohli rychle reagovat na situaci, která se neustále mění. Abychom posílili koordinační úsilí mezi sektory a členskými státy, 15. září přijala Evropská komise e, sdělení, které v sobě svádí klíčové otázky i odpovědi v jedné zprávě. Jak si poradit s pandemií? Cíle jsou tři. Za prvé, eh, vyjmenovat eh, hlavní um, Ehm, hlavní záležitost, které už se podařilo dosáhnout při kooperaci mezi členskými státy, komisí a klíčovými mezinárodními partnery a jak se s pandémií ehm, vypořádali. Všechny členské státy by měly mít vždy aktuální informace, vědecké, technické od hlavních evropských agentur, v tom i od střediska ECDC a Evropské agentury pro léky. Rovněž dohoda mezi členskými státy o e, tom, jak se bude celoevropsky postupovat e, při poradenství cestujícím, uzavírání škol, e, symptomatických nebo cestujících, kteří prokazují příznaky a očkováních. Druhým cílem je popis širších záležitostí týkajících se pandemie, například eh, společenské, hospodářské dopady a význam eh, spolupráce mezi eh, různými sektory a oblastmi. A třetím cílem jsou konkrétní výzvy, jak se připravit na pandemii, jak na ní reagovat, jak například vývoj očkovacích látek, ehm, zásobování očkovacími látkami a strategie, podporování třetích zemí a efektivní komunikace. Tyto tyto konkrétní záležitosti jsou podrobně popsány v pěti pracovních dokumentech, které e, tento dokument, toto sdělení doprovázejí. Tento balíček, to sdělení, bude základnou pro diskuse na mimořádném zasedání ministrů zdravotnictví Evropské unie 12. října. Abychom mohli účinně reagovat na tuto pandemii co nejúčinněji, rovněž už se spolupracujeme s klíčovými světovými partnery. 11. září jsem sama vedla zasedání speciální ministeriální schůzky eh, s tématem globální zdravotnická iniciativa eh, bezpečnosti. To byly země G7 plus Mexiko a soustředili jsme se hlavně na očkování a pomoci třetím zemím. Tato skupina se ukázala jako velice hodnotný partner, který zajišťuje mezinárodní výměnu informací a koordinaci od samého začátku, co jsme tento vírus eh, poprvé registrovali. A nyní důležitá záležitost eh, očkovacích látek. Minulý týden EMEA, a tady já vím, že tady budete mít eh, schůzku s ředitelem této organizace, Tedy EMEA zveřejnila pozitivní eh, posudky a doporučila eh, registraci dvou eh, očkovacích látek proti této chřipce. A tady mohu pouze potvrdit, že komice rovněž právě um, už včera dokončila um, toto, um, tento postup uh, připuštění této látky na trh evropský a dále um, rovněž má na stole doporučení a směrnice týkající strategie očkovací a identifikace prioritních skupin. Tato doporučení už byla schválena výborem pro zdravotní bezpečnost s celkovým cílem podpořit členské státy v jejich implementaci jejich vlastních eh, očkovacích strategií. Pane předsedo, vážení členové, dopad eh, současné pandemie H1N1 byl doposud poměrně omezený, nicméně musíme se maximálně připravit, musíme být maximálně opatrní, protože se jedná o nový chřipkový vír a sami ze zkušenosti víme, jak se mohou tyto víry chovat um, nevypočitatelně. Eh, jak víte, my se sejdeme 11. už jsme se sešli 11. září s našimi partnery i se Světovou zdravotnickou organizací a tady si přesně vzpomínám, co řekl jeden z odborníků z VHO. Nikdo, vůbec nikdo si nemůže být jist, jak se tento vír bude vyvíjet. Může to zůstat tak, mírné, jak je to doposud, ale může situace nastat eh, velice vážná situace a na tu musíme být dobře připraveni. A my určitě dobře připraveni jsme, ale musíme zůstat eh, bdělí, protože se nám blíží zimní období a my se musíme ujistit, že naši občané jsou chráněni před touto hrozbou a že můžeme i dále rychle a přiměřeně reagovat a sáhnout opatřením, která máme k dispozici. A samozřejmě doufám, že mohu počítat eh, s vaší podporou, s cenou podpory Evropské Evropského parlamentu a zejména vašeho výboru. Děkuji. Ano, paní komisařko, mnohokrát vám děkuji za tuto prezentaci, za vaše snahy v komisi pomoci členským státům, aby byly co nejlépe připraveny na chřipku která najednou může proniknout úplně všude, aby tedy nám se nevymkla spod kontroly. Slyšeli jsme o těch etapách toho očního plánu. Já sám jsem se dneska nechal naočkovat, sice to bylo jenom proti obvyklé sezónní chřipce, to se nabízí v parlamentu všem poslancům, každý se rozhodne, zda se chce nechat naočkovat či ne. Vím, že očkovací látky jsou k dispozici už i pro tuto chřipku, o níž je řeč. A nyní to právě vysvětlíme členům, jak to vypadá, jak se na to dívají odborníci různých členských států. Já tady mám celý seznam řečníků a tady Peter Líze s nám hlásí jako první. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní předsedkyně, za tyto velice um, dobré připomínky, velice nám to pomohlo, je dobré, že komise koordinuje, že členským státům pomáhá, protože se jedná opravdu o pandemii. A tady by to nikdo asi dobře nepochopil, kdybychom opravdu měli různá doporučení, různé strategie v každém členském státě mm, a ty by vzájemně neladily rovněž děkuji za doporučení k uzavírání škol, protože my jsme ve různých členských státech už vedli na toto téma diskuse a já tady mohu z Brazílie přinést zprávu. Tady řečník. Řečník se ujišťuje, že je mu rozumět. Tedy Brazílie, z toho, co vím, tam bylo nejvíce právě těch úmrtí. A tam tři týdny na tři týdny byly uzavřeny školy a výsledkem bylo, že se děti stýkaly mimo školu, tam byly často slevové akce v obchodních domech pro děti a vůbec to nesloužilo k tomu, aby děti se mohly naučit, jak se chovat hygienicky a jak se vyhýbat infekcím. Tady mám dvě otázky eh, k těm antivírovým eh, lékům a eh, očkování teď, jak se to organizuje s tím připuštěným na trh. Zatím se to týká mm, potenciálně všech skupin. Mohou se i děti, i jiné skupiny nechat očkovat, ale paní Jakob z ECDC nám řekla, že klinické zkoušky bohužel proběhly zatím pouze u zdravých dospělých osob. Z toho, co já vím, přesto se zdá, že by ta látka by měla být vhodná i pro děti a pro rizikové skupiny, protože se jedná o vzorové e, připuštění na trh. Ale já bych se chtěl ujistit, že minister zdravotnictví ze země, kterou dobře znám, tam mě zase říká, je to velice zmatečné, že by se děti měly nechat očkovat pouze až na jaře a já bych se chtěl ujistit, jak to je. Já si myslím, že na druhé straně bylo dobré, kdyby se děti a rizikové skupiny mohly přeočkovat co nejdříve. A nyní e, ty antivírové látky. Znovu i zdy, eh, například Tamiflu není eh, dostatečně k dispozici. A vždy eh, naše zpravodajka paní Grostetová vždy říkala, že musíme mít přípravky vhodné pro děti a že jich musí být dost pro všechny děti. A to by bylo pro mě důležité. A já vím, a tady se dostávám k poslední připomínce, k poslední poznámce, že formálně je pro připouštění látek na trh odpovědný pan komisař Verhoeven, ale možná bychom si měli rozmyslet, zda to, zda to tak chceme i v budoucnu. Protože pan předseda komise Barazo si musí um, rozmyslet, jak si tu komisi uspořádá. A nyní osobní otázka, paní Vasilio, z posledního období. Jak byste poradila panu Barosovi? Řekla byste mu, že možná ne, když se vás zeptá, Zda by tedy eh, schvalování eh, látek na trh mělo příslušet eh, komisaři pro zdravotnictví, nebo ne? Děkuji panu Líze. Tady přece jen zdravím pana Tomase Longrena, tady výkonného ředitele EMEI. Já to právě říkám kolegům, kteří mají konkrétní otázky, případně na EMEU, že tady opravdu pan Longren je a vy, pane Lundgren, opravdu přijdete na řadu velice brzy a vy nám to vše vysvětlíte z odborného hlediska. A nyní paní eh, Rotber. Děkuji, pane předsedo. Já musím říct, že souhlasím s tím, že dnes odpoledne budeme hovořit s panem Lundgrenem, budeme řešit otázky schvalování, vakcinace, očkování a podíváme se i na otázku farmaceutických firm. Paní komisařko, já vždycky, když vás poslouchám, tak mě to velmi zaujme, ale potom odjedu domů nebo do jiné země Evropské unie a najednou ten dojem se vytratí. Vy, když hovoříte o všech těch zasedáních, 30 audiovizuálních konferencí. Hovoříte o tom, že ti účastníci jsou ti nejlépe informovaní lidé na světě. Tak řekněme, že já mám čtyři kritéria, která mi zde stále chybí. A to je připravenost a poučení informace. Informace v prvé řadě. Mě překvapuje, že v některých členských státech je těch informací docela málo. Ne všude jich je stejně, ne všude jsou systematicky poskytovány, ne na každé škole, ne na každé univerzitě, ne na každých dveřích nějaké správní budovy nebo kanceláře, najdeme tyto informace. Lidé nevědí přesně, jak se mají chovat, jestli se mají potřást rukou nebo ne, jestli se mají políbit na přivítanou nebo ne, jestli by se měli vyhnout metru a dopravním prostředkům nebo ne. A pokud se tomu vyhnout nemůžou, jak na to? To jsou jednoduché informace, které musí být poskytovány Nemělo by tohle vzejít z těch zasedání? Nyní se dostáváme k prevenci. V září začala zase škola, nebo na konci srpna. Záleží, jak v které zemi. Všude jsou jiné tradice. A mě zaujalo, že ne v každé škole, ne v každé budově, v každé továrně a na každých dveřích najdeme dezinfekční materiály. Lidem není řečeno, že když odcházejí z místnosti, tak se mají otřít ruce a co kašel a tak dále. Některé noviny o tom informují, ale není to běžná eh, informace, která by se rozšiřovala. Nejsou možnosti, jak si jednoduše pořídit informace a jak si jednoduše pořídit ty materiály na otření rukou a tak dále. A to patří do prevence. Pak se dostávám k připravenosti a poučení. Připravenost tu známe. Máme zde velké nadšení v některých členských státech, zvláště v těch nových. Tam se hlasuje o rozpočtu, že členské státy by měly dostat příspěvek na očkování a léky. Víme, že to není odpovědnost Evropské unie, nemělo to spadat pod rozpočet Evropské unie, ale odhlasovalo se tak, že to tak je. Ale podívejme se na odpovědnost těch členských států. Jsou členské státy připravené? a Pokud nejsou připravené, tak proč nejsou připravené? Mohli bychom začít ukazovat prstem, paní komisařko, na ty, kteří se nevedou dobře. My víme, jak, jak to vypadá v našich konkrétních členských státech, ale mohli bychom si udělat představu o tom, kolik je kde lůžek, kolik je kde i, i, izolací v nemocnicích, kolik je kde k dispozici léčiv. To je totiž připravenost já už končím, ale pak je tady ještě poslední kritérium a to je poučení. Proč neříkat lidem, jak se mají chovat? Lidé nevědí, co dělat, když je k dispozici vakcína. Mají se nechat očkovat nebo ne? Tohle je poučení, které musí široká veřejnost dostat. Lidé nevědí, co dělat. A my budeme dnes odpoledne hovořit s panem Langrenem ohledně toho materiálu, který máme k dispozici, ale to nestačí. Můžete nám prosím pomoci v této věci? Chcete se vyjádřit, paní komisařko? Ano, chci. Já s vámi souhlasím. Naše odpovědnost počívá v tom, že musíme zajistit, aby všechny členské státy měly k dispozici stejné množství informací, aby měly stejné pokyny, stejná poučení. A pak je potřeba se shodnout na nějakém systematickém jednotném způsobu, jak sdělovat tyto informace veřejnosti. Dobře víte ale, že když se pokusím udělat víc než toto, a když se pokusím ptát se na tyto věci ministrů, když se začnu ptát, co děláte tady s tou věcí, co děláte v této oblasti, tak se začnou bránit a začnou mě obvinovat z toho, že vstupuji do jejich sféry pravomoci. Moje situace je velmi citlivá my se snažíme poskytovat všechny potřebné informace. My jsme se shodli na některých dokumentech, na tom, jak to budeme sdělovat veřejnosti, shodli jsme se na uzavírkách škol, shodli jsme se na tom, jak poučit cestující, na tom všem jsme se shodli. Ale konečná analýza už je na ministrech zdravotnictví. Ti to musí realizovat v praxi a buď se těch pokynů budou řídit, nebo ne. A pochopitelně informovanost lidí je velmi důležitá. Já když cestuji po členských státech, tak zjišťuji, že někteří se mě ptají, je to opravdu vážná ta situace? Už o tom nikdo najednou nehovoří. Možná ani není potřeba, abychom tomu věnovali jakoukoliv pozornost. A proto na to tak tlačím a proto se snažím přinutit ministry zdravotnictví k tomu, abychom byli nadále bdělí. Musíme být připraveni. Možná, že budeme obvinováni z toho, že děláme víc, než je potřeba, ale to je lepší. Tady nikdy nezvítězíte. Je ale lepší, když budeme dělat víc, než je potřeba a když budeme čelit této kritice než se dostat do nějaké vážné situace a zjistit, že vůbec nejsme připraveni. Platí, že proběhlo více než 30 videokonferencí za účasti zástupců členských států. My jsme se shodli na celé řadě otázek. Ale jak jsem již říkala, je to na nich, aby to uvedli v praxi. Chcete zodpovědět i otázku pana Vízera, prosím? Eh, Paní komisařko, všechny otázky, svízelné otázky, které byly položeny, velice dobře chápu, ale stejně jako pan Líze to řekl před chvílí. Mohli jsme před několika týdny vyslechnout paní Jakab, která nám zcela jasně sdělila, že vakcína, až bude k dispozici a pak, když získáme povolání, je určen dospělým a zdravým dospělým. Eh, ti, kdo mají eh, imunitní deficienci, mm, prostě všichni takovýto lidé, těch se to vůbec netýká a vlastně až v říjnu začnou další studie, které se budou eh, zabývat dalšími dopady a účinky tohoto léku, poté co už vlastně bude vakcína k dispozici. Já musím říci, že jsem tak trochu překvapena. Já to prostě nechápu to, že v některých státech se říká, že se začíná dětmi a lidmi, kteří eh, jsou rizikovou skupinou, zatímco tady pak se říká něco úplně opačného, tak tomu už vůbec ničemu nerozumím. A druhá otázka, kterou položil, položila paní Rivaze, naše kolegyně, a k tomu se chci vrátit. Jde o složení těchto vakcín a jejich eh, jednotlivých složek. Možná, že nám na to odpoví pan ředitel. To je už vedlejší záležitost, ale je to strašně důležité zjistit, jak budou tyto vakcíny vyráběny, co se do nich bude eh, přidávat, jestli tam bude hliník nebo nebude a zda tam budou stopy dalších kovů, protože se tady zmiňovalo i o dalších kovech a musíme eh, vědět, že eh, výhody budou větší než nevýhody všech těchto léků. A to jsou vlastně otázky, které se kladou všichni naši spoluobčané a proto si dovoluji vás na to zeptat i já. Eh, to jsou velice případné otázky. Ještě na pana Lubrana. Zkusíme zromáždit pár otázek, jinak by to bylo příliš roztříštěné. Dobrá. Tedy Francois Kostet, prosím. Merci beaucoup. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, jsme vždycky velice rádi, když přijdete mezi nás do tohoto výboru. Není to poprvé, co mluvíme o této chřipce H1N1 a jsou to otázky, které mm, se budou týkat pana ředitele Lengrena ředitele ONEA, ale myslím si, my si uvědomujeme, že i v členských státech, kde proběhla dobrá komunikace a probíhá již dost dlouho, panuje velké zmatení. Především je tady zmatek. Jaký je rozdíl mezi normální sezonní chřipkou a touto, tímto novým typem? Někdo říká, ta obyčejná chřipka není vážná, dojde k několika úmrtím a pakliže H1N1 se tomu podobá, proč dělat takový povyk? Ale nám se to jeví jako dosti nebezpečné vzhledem k informacím, které jsme dostali. I vy sama jste to řekla, ten virus neznáme, je nepředvydatelný, nevíme, jak se bude vyvíjet a mutovat ze dne na den. A proto je důležité přichystat všechny prevenční opatření, všechna prevenční opatření. Samozřejmě probíhá polemika, o, o, pokud jde o jednotlivé přídavné látky pro výrobu vakcín. Na to nám možná odpoví pan ředitel, ale je také polemika. Ty, někteří lékaři říkají, že, by, e, že oni nechtějí vlastně očkovat, přitom se říká, že by měli být obyvatele, populace by měla být očkována jako první samozřejmě, když praktický lékař řekne, že on sám se nechce eh, nechat očkovat, pak si budou i obyvatelé myslet, že to není nutné. A to jsou informace podle mého názoru velmi nebezpečné, protože kdyby nedej pán Bůh, což si nepřejeme v průběhu zimy, mělo dojít k pandemii, která by byla závažná a virus by se vyvíjel a dojde k většímu počtu umrtí, než si představujeme, potom se obyvatele e, zblázní a už bude příliš pozdě. Děkuji. Třetí francouzská, Michel Vezi. Děkuji vám, pane předsedo. Já mám několik serií otázek. První se týká povolení. Já jsem překvapena, že infíne, i když to bude kolektivní rozhodnutí, já jsem tady nově zvolena, eh, nakonec to rozhodne ministerstvo průmyslu. Od, bude rozhodovat o této vakcíně, která se týká zdravotnictví. Já jsem si myslela, že komisařka pro zdravotnictví by se měla touto otázkou zabývat. Ale co mě překvapilo, když jsem se dívala na dokumenty, EMA, že tady nejsou žádné klinické údaje o dětech a těhotných ženách. Veškeré informace, které máme, se týkají extrapolace oproti tomu, co se říká make-up. To znamená, použili jsme tuto vakcínu H5N1, s tou jsme to vyzkoušeli a řekli jsme si, že by to mělo fungovat i pro H1N1, když to fungovalo z H5N1. Ale to je extrapolace. A druhá věc, dokumentu, který nám byl poskytnut, je řečeno, že v případě dětí mladších tří let nejsou žádné informace, málo zkušeností s dětmi až do 17 let a téměř žádné informace o těhotných ženách. A když to vidíme, když se podíváme na rizikové populace, tak se mluví o dětech, které mají astmatické problémy a také se mluví o těhotných ženách. Takže se mi zdá, že tady je rozpor mezi povolením, které bude poskytnuto a nedostatkem klinických údajů. Druhá věc, problém zodpovědnosti. Včera jsem se sešla s laboratoří Novartis a vy jste poskytli povolení, nebo právě budete vydávat ta povolení na otázku, kdo bude zodpovědný, když zjistíme nějaké vedlejší účinky po eh, vakcinaci. Mně bylo řečeno, že laboratoře jsou zodpovědné pouze za kvalitu vakcíny a agentura pro léčiva poskytuje povolení, stejně jako komisaři, a členské státy budou zodpovědny za užívání vakcín. Otázka, když se zítra nechám očkovat, budu mít nemoc gimbare, což je neurologická choroba, na koho se mám obrátit? Na svou vládu? Na EMEA? Na komisi? Kdo bude zodpovědný? Nechtěla bych, aby to, co se stalo ve Spojených státech, laboratoře dostali imunitu, aby to tež proběhlo v Evropě, protože laboratoře zodpovědnost nesou. Poslední věc, kterou bych si přece jenom přála vám sdělit to, co se stalo s laboratořemi Baxter. V loni totiž oni vypracovali vakcínu, která v Česku, České republice, v Rakousku zabila několik lidí a probíhá soudní pře. Oni promíchali virus a zamíchali to do vakcíny, vyvolalo to tedy smrt, úmrtí několika osob, špatně prostě to bylo vypracováno. Takže jakou spolehlivost můžeme poskytnout na základě protokolu o bezpečnosti, které poskytují laboratoře. A poslední otázka, co uděláte proto, aby Eh, pro, protokolu pro eh, farmakologii byla informace o tom, jakým způsobem je nutno sledovat dopad těchto vakcín, aby to nebyly jenom studie, které financují laboratoře farmaceutických firm. Děkuji. Já doufám, že jsem si poznamenala všechny dotazy. Jestli je vakcína bezpečná pro děti a těhotné ženy. Samozřejmě zde vystoupí další experti a ti o tom vědí více, ale řeknu vám, co vím já. Já vím, že MEA, když zveřejnila své vlastní vědecké poznatky, tak konstatovala, že není důvod se domnívat, že tato vakcína není bezpečná pro děti a těhotné ženy. Do dnešních dnů měli 9 tisíc pokusů klinických testů a rovněž také si vyžádali, aby farmaceutické společnosti pokračovaly na těchto klinických testech a udělali jich ještě alespoň 8 tisíc, s tím, že tam je hlavně důraz na děti a těhotné ženy. Mají za to, že ta výroba vakcín a fungování výroby je posledních 20 let stejné. Takže mají za to, že není důvod se domnívat, že tato konkrétní vakcína se bude chovat jinak, že se bude chovat zřejmě podobně jako ty předchozí vakcíny. Proto nakonec vydali toto stanovisko. Samozřejmě směrnice o farmako, eh, dělosti, kterou vypracovala spolu s námi a na toto upozorňuje. Tam jsou zmocněny různé organizace v rámci členských států, které mají toto na starosti a musí nahlásit každý případ vedlejšího účinku, k němuž může dojít, který se může vyskytnout nějakém latentním stavu a MEA a ECDC tohle rovněž také velmi pozorně sledují, proto aby v případě, že se vyskytnou nějaké důkazy o vedlejších účincích, tak aby organizace MEA mohla kdykoliv zasáhnout a své stanovisko poupravit. A samozřejmě to schválení pro uvádění na trh bude rovněž v případě potřeby odpovídajícím způsobem upraveno. Sezónní chřipka je skutečně vážná věc. A já nesouhlasím s někým, kdo říká, že to vážné není. Pokud to někoho zabíjí, je to 250 až 500 tisíc osob ročně tak je to závažná záležitost a neměli bychom to podceňovat. Neměli bychom podceňovat závažnost ani této chřipky. I když třeba ten počet úmrtí se podobá počtu úmrtí u sezónní chřipky. Pokud jde o to, jakým způsobem to sdělujeme veřejnosti, to souhlasím, že je nejdůležitější. Máme nové sdělení, je to pracovní materiál, pracujeme na sdělení pro veřejnost a tam říkáme, že až se to bude tedy 12. října spolu s ministry zdravotnictví řešit, tak navrhneme, že se um, určí nějaké datum, kdy proběhne toto sdělení. Stejné sdělení ve všech členských státech toto sdělení se bude týkat očkování a všeho. Já si myslím, že tohle zajistí jednotný postup, jednotný systém komunikace. Za předpokladu ovšem, že s tím budou ministři zdravotnictví souhlasit a že se těch našich pokynů budou držet. Já myslím, že to je vše. Děkuji. Tomas Uma. Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ano, pane předsedo, děkuji. Já bych tady přece jenom chtěl paní komisařce vyseknout poklomu, i, poklonu i ECDC. Tady jsme opravdu vše propracovali do puntíku a tam, kdo te, kde to ještě neběží úplně hladce, tak tady určitě ještě získáme nové poznatky, například k otázce těch vedlejších účinků. Tady musím z praxe říci, že jsou vzácné a ty vzácné ty se objeví často až poté, co jsme si přeočkovali nejméně milion pacientů. No, alespoň v Německu se doporučuje, že e, je konečným ručitelem tam, kde se to očkování doporučuje, buď spolková země nebo stát. Nevím, zda to je tak i v jiných zeměch, anebo zda se pacienti nechají ve štychu, když je nějaká e, šedá zóna. Nevím, zda je očkovací látka opravdu zda jsme schopni vyrobit, aniž by neobsahovala žádné kovy. Doposud se to nepovedlo, možná se to američanům povede eh, dříve. Vír logicky eh, změní svůj genový profil s časem, ale máme tady příklad, že Evropu můžeme prezentovat jako někoho, kdo vystupuje společně. I právě informační kampaň, kde se může komise zasadit ještě více o to, aby všichni občané byli eh, informovaní, anebo i pár hesel, jako například Evropané, myjte si ruce dvakrát denně. To jsou takové věci, které lidi pouze podmíněně sledují, tedy nevím, zda pouze hesla tady k něčemu jsou. V Bulharsku například existuje hodně hraničních přechodů a tam u každého, který cestuje do Bulharska nebo z Bulharska chce vycestovat, tak tam musí předložit, že nemá e, prasečí chřipku a pokud takové potvrzení nemůže e, prokázat, tak se mu učí 80 euro, to je určitě protizákonné a i protievropské. E, tady máme paní Pavanovou, ta se zrovna přihlásila o slovo, možná na to může i zareagovat. Děkuji. Uh, děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko. Opravdu na mě dělá váš přístup velmi dobrý dojem. Není to poprvé, co zde řešíme tyto pandemické nebo epidemické jevy a hrozby, pokud je o chřipku. Poprvé to byla ptačí chřipka, není je to tedy po druhé, já doufám, že po třetí to nebude nějaká rybí chřipka. To doufám, že se nestane. Evropská unie se snaží o praktický přístup. To znamená zamezit panece a je zcela zřejmé z toho, co jste říkala, že není žádný důkaz o tom, že by se zvyšovala úmrtnost vzhledem k té prasečí chřipce, když to srovnáme se sezónní chřipkou. Není tedy důvod k panice. A vy jste říkala, kolik opatření se realizuje v zájmu spolupráce členských států. A to si myslím, že je ten správný přístup. Toho bychom se měli držet protože já nemohu uvěřit tomu, že by komise měla lidi v 21. století vzdělávat, jak se sprchovat a jak se převlékat. Nicméně, nemyslíte si, že existuje určité riziko, pokud jde o to zrychlené řízení ve schvalování vakcíny. Neznáme ještě přesně všechny vedlejší účinky. To si myslím, že bude hlavní otázka, kterou budou lidé klást. Pokud jde o děti a těhotné ženy, tak tam, pokud vím, není žádná povinnost nechat se očkovat, pokud to tedy samozřejmě není na vyžádání lékaře nebo pokud to není riziková skupina. Otázka zní. Víme, že jsou nejvíce zasaženi lidé se zdravotními problémy. Tam je nejvyšší umrtnost. Zároveň ale tyto osoby nejsou povinny se nechat očkovat. A tak se chci zeptat, jestli to riziko vyhodnocujeme v tom širokém pojetí a nebo jestli stačí jenom provést informační kampaň s tím, že vy jako komise schromáždíte všechny informace od členských států a zjistíte, jak, jaká je úmrtnost u prasečí chřipky a vypracujete nějaký postup, jak se dobře připravit. Well, uh... A Estonia neodpověděla na tu bulharskou otázku, tak já odpovím. Moje oddělení mě informovalo, že se na to ptalo, pokud jde o to povolení na hranicích, povolení vstupu při potvrzení, že člověk není nakažen. To není oficiální postup ze strany státu. Možná Někteří jednotlivci na hranici jsou natolik aktivní, že žádají takovéto potvrzení o zdravotním stavu a o tom, že člověk není nakažen. Vy se ptáte, jestli já důvěřuji té bezpečnosti vakcíny. Musím říct, že mám důvěru v ty agentury, které se tomu věnují. Jinak proč bychom měli takovéto agentury k dispozici? Proč, proč by nám radili? Já věřím MEA, věřím úřadu ECDC a když mi tvrdí, že ta vakcína je bezpečná, tak já jim věřím. A tyto organizace tvrdí, že vzhledem k tomu, že známe ty dopady, například když je nějaká osoba, která má určité zdravotní potíže, tak pokud taková osoba není očkována, tak ty dopady jsou závažné. Musíme zvážit výhody a nevýhody. A evidentně výhody převažují nad nevýhodami. A já si myslím, že v té konečné analýze je to lékař, který má rozhodnout a má poradit příslušnému pacientovi, zda se nechat očkovat nebo ne. A v tomto konkrétním případě opravdu výhody převažují. Ještě zde zazněla otázka, na kterou jsem neodpověděla. A to je otázka, kdo má tu odpovědnost, pokud něco nefunguje dobře. Za prvé jsou to výrobci. Ti mají odpovědnost. Obecné pravidlo zní, že hlavní odpovědnost nese výrobce. Pak je zde lékař, který radí pacientovi. A pak je zde samozřejmě stát, který vystavuje povolení k uvádění daného léčiva na trh v dané zemi. Takže jsou zde tři stupně odpovědnosti. Pokud jde o tu vakcínu, která neobsahuje žádný kov, tak tam se nemohu vyjádřit, musíte se zeptat odborníků, později můžete se zeptat eh, orgánu MEA. E Dále má slovo Filip Žuva. Díky, pane předsedo. Paní komisařko, mám pár otázek. První ve své přednášce jste řekla, že umrtnost na tento typ chřipky nepřesahuje počet umrtí Eh, na základě normální křipky. Podle vědeckých publikací, které byly zveřejněny v červnu, v červencu, v červenci, eh, jsem se dozvěděl jiná čísla. Někdy se mluví dokonce o čtyřikrát vyšší umrtnosti u tohoto typu chřipky než u sezónní chřipky. Je tady větší počet pacientů a takže je tady také daleko čtyřikrát až pětkrát vyšší umrtnost na území EU, pak, když ta čísla jsou správná, ale je pravdou, že se vědecké znalosti neustále vyvíjejí a doporučení z května, června a z července už nejsou stejná jako v září a v říjnu. Je tady velká mobilizace z celého vědeckého světa která, který se přizpůsobuje těmto informacím, jestli jsem dobře pochopil. Specialisté Eh, vlastně přešli z toho čísla čtyřikrát vyšší na jedna ku jedné. A já plně sdílím vaše stanovisko vyžadovat od kohokoliv eh, vakcínu bez vedlejších účinků, to je téměř nemožné, bohužel jako u každého jiného léčivého přípravku. Vždycky tady jsou vedlejší účinky a ta otázka tady stojí. A pak je pakliže ten zisk versus riziko je zajímavý vztah, pak je to důležité, protože absolutně tady neexistují žádné eh, tady není nemožné, je vlastně nemožné, aby tady byly vedlejší, nebyly vedlejší účinky. Když se podíváme třeba v případě Eh, milionů umrtí v případě normální eh, chřipky. A když se podíváme na klinické výsledky tady té nové vakcíny, eh, jsou tady určitá rizika. Když se podíváme na nízká rizika, statisticky je těžko, vyžad, těžko vyžadovat, aby pacienti neměli žádný dopad této vakcíny. Je to opravdu velice svízelné, takže je důležité zjistit, jaký je poměr poměr zisk a e, z té vakcíny a e, náklady nebo ztráty této vakcíny. Některé země nakupují vakcíny masově, některé méně a má otázka je dvojí. Za prvé, jak vypadá získávání této vakcíny v jednotlivých zemích EU a můžeme se dostat do situace, že země EU nebudou mít tuto vakcínu, zatímco v jiných zemích eh, bude vakcíny dostatek a jak by mohla EU tedy sehrát úlohu toho spravedlivého soudce, protože eh, bylo řečeno, že EU by si měla klást otázku, i na vakcíny mimo EU a musíme se ujistit tedy, že všichni eh, budeme mít přístup k té vakcíně, ať je politika jednotlivých států jakákoliv. Děkuji. Děkuji, pane Živan. A nyní Salvatore Tattarella. Díky, pane předsedo. Díky, paní komisařko že jste mezi nás přišla na tuto měnu názorů. Díky za velice závažnou informaci, kterou jste nám právě přinesla. Vy jste jak zbilancovala tuto situaci a e, máme určitou představu o tom, co dělá komise pro to, abychom mohli bojovat proti eventuální pandemii této chřipky. H1N1. Když jsem vám naslouchal, tak jsem si uvědomil, že situace je teď pod kontrolou, ale přesto se domníváte, že by mohlo dojít ke zhoršení této situace. Za posledních deset let, eh, ať šlo o SARS nebo ať šlo o ptačí chřipku, a nebo prostě od místa výskytu eh, viru H1N1 a eh, právě tím se my zabýváme, ukazují, že některé země že, že některé nemoci se dají přenést ze zvířete na člověka a obráceně je tedy možné, že člověka budou infikovat zvířata a potom člověk může eh, stejným způsobem infikovat stáda. Domníváte se, že jsme opravdu připraveni na to, abychom se vyhnuli obrovským ztrátám jak na lidských životech, tak na e, zvířatech. Otázka, kterou bych rád položil, zní takto. Domníváte se, že v současné době potřebujeme ve světě efektivní integrovaný systém kontroly, epizody, které kombinují lidské a zvířecí zdraví. Stojí to strašnou spoustu peněz, to si velmi dobře uvědomuji a určitě máte stejné informace jako já. Jsou to uh, Eh, opravdu šílená čísla. 75% eh, míst výskytu infekčních chorob, které se projevily v posledních 60 letech, eh, byly vyvolány patogenními mm, látkami a to od druhu na druh to šlo. 140 miliard euro bylo investováno a víme, jaké jsou důsledky přerušení obchodních styků a mm, problémy pro všech e, cestující. Pobíjejí se tisíce a tisíce zvířat, měníme e, stravovací systém, zakazují se určitá e, určité potraviny jako prasečí, vepřové maso nebo hovězí maso nebo drůbeží maso. Nedomníváte se, že by teď bylo vhodné abychom uvažovali o takovém opatření, které by umožnilo stále stálou spolupráci mezi veterináři a lékaři, abychom měli medicínu důvěryhodnou pro eh, eh, celé zdravotnictví. A teď skončím, pane předsedo. Nejprve potřebujeme model globální kontroly který by umožnil stanovit a zabránit objevu nových kmenů, které by mohly eh, se postihnout jak člověka, tak zvířata. Potřebujeme prevenci a ochranu pro ty nejrizikovější skupiny a potřebujeme opatření biobezpečnosti, aby se virus nerozšiřoval do chovů zvířat a potřebujeme mít databázy, která by byla přístupná pro všechny ty, jich se to týká. Tyto údaje by měly být eh, rozšířeny mm, po celém světě, musíme zlepšit spolupráci mezi středisky excelence lidského lékařství a veterinárního lékařství. Proč nemít tedy specialisty, které by umožnili zprávu a řízení celého světového systému? Když nebudeme působit společně na prevenci, pak budeme neustále stát před těmito urgentními situacemi. Děkuji. Ten závěr byl pěkně dlouhý, ale zároveň zajímavý. Tatiana, co? Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru această informare. Děkuji vám. Pane předsedo, děkuji paní komisařko za poskytnutí všech těchto informací. Já si také myslím, že není potřeba lidi učit, jak se sprchovat a převlékat. Já myslím, že je potřeba je upozorňovat, že je třeba si mít ruce častěji. Já jsem zaznamenal, že v průběhu projevu kolegyně Dagmary dokonce i kolegové tlumočnice používali ty navlhčené ubrousky hygienické. To je přesně ten příklad té čistoty a správných hygienických návyků. Dovolte mi říci, že je vždycky potřeba říkat jasné a užitečné informace. Já jsem hovořila s ministrem zdravotnictví o této situaci a ptala jsem se, které ty oblasti jsou nejvíce exponované. A on říkal, vy jste ta nejvíce exponovaná oblast, protože cestujete, jste na letišti, v letadle a tak dále. Existují nějaká opatření pro letadla a cestující na letišti? Protože se zdá, že tam žádná opatření nejsou, že jsou to jenom ta opatření, která podniká jednotlivec samostatně. Já toho mám hned několik těch dotazů, ke kterým se budu vyjadřovat. Pokud jde o umrtnost, já nevím, kde jste viděli ta čísla, že je to čtyřikrát více u H1N1 ve srovnání s sezónní chřipkou, to nevím. Ale říkali jste, že jsou to údaje z června. Já si pamatuji, že takto to nikdy nebylo. A už jste sami i říkali, že informace se postupem času vyvíjí. To, co máme k dispozici dnes, jsou zkušenosti z jižní polokoule. Tam máme informace každodenně. My to sledujeme velmi pečlivě, jak často se ta choroba kde objeví, jaká je umrtnost. Informace, které máme v současné době, zní, že úmrtnost je úplně stejná, jako je u sezónní chřipky. Já říkám, že se to může změnit, v budoucnu to může být jinak, ale v tuto chvíli je to tak, že ta úmrtnost je stejná. Já souhlasím, že abychom mohli posuzovat, zda by se člověk měl nechat očkovat nebo ne, tak nakonec je to stejně na tom jednotlivci, který se poradí s lékařem je potřeba ty, ta rizika vyhodnotit. Rizika proti výhodám. Já myslím, že jedině tak je bezpečné postupovat. A pak jste řekli něco velmi zajímavého, co se týče dostupnosti vakcíny v členských státech Evropské unie. Já si pamatuju, že i za francouzského předsednictví se řešila otázka z zásob vakcín v Evropě. A všechny členské státy jasně řekly, že budou raději vytvářet vlastní zásoby, že nechtějí, aby to Evropská unie řešila za ně. A každý ministr se musí rozhodnout sám. Musí rozhodnout za svoji zemi, kolik dávek vakcíny bude mít daná země na skladě, kolik se objedná. A my zde máme velké rozlišení mezi jednotlivými státy. Některé státy se rozhodly pro úplně všechny obyvatele mít k dispozici vakcínu. Jiné země chtějí pro 50% obyvatel, jiné pro 20% obyvatel. A máme dokonce i členské státy, které nevypracovaly žádnou eh, kupní smlouvu o smlouvě budoucí. Takže každý je jinak připraven na této hrozby a moje úsilí spočívá v tom, že se snažím koordinovat snahy těchto členských států, aby měli k dispozici zajištění těchto dodávek. A v současné době se nacházíme právě procesu přípravy tohoto zakázkového výběrového řízení u deseti členských států. Zároveň členské státy, které objednaly docela velké objemy vakcín, nyní přemýšlejí nad tím, že možná brzy bude k dispozici takové stanovisko, že stačí jen jedna jediná dávka. Teď říká, že jsou potřeba dvě. Ve Spojených státech se tvrdí, že jedna dávka stačí. Možná MEEA někdy v budoucnu přepracuje své rozhodnutí a řekne, že možná jedna dávka stačí. Takže jsou země, které toho naobjednaly hodně a nyní říkají, že jsou tedy velmi připraveny a mohou dokonce i prodat část svých zásob jiným členským státům. Tyto členské státy se tedy podílejí na tom, co my se snažíme zajistit, a to je pořízení vakcín pro zbývající deset členských států. Velmi zajímavá otázka je nákaza u zvířat. My jsme zaznamenali prasečí farmy, kde došlo k nákaze zvířat. Bylo to v Kanadě, Austrálii, v Argentíně a v současné době se to vyskytlo i v severním Irsku. Máme několik prasečích farem, které byly tímto zasaženy. Máme však společné stanovisko od OAI, FAO a Světové zdravotnické organizace, kde se konstatuje, že H1N1 nemůže se přenést z člověka na, eh, pardon, ze zvířete na člověka. To znamená, že zde žádné nebezpečí nehrozí. Já jsem nedávno byla na pracovní cestě do Číny a hovořila jsem o tom s čínskými úřady, protože čínské úřady se domnívaly, že je potřeba eh, omezit dovoz vepřového masa z pěti členských států Evropské unie. Já jsem říkala, musíte dodržovat své závazky. Jsou to členové těchto tří organizací, které už vydali své prohlášení, že to nebezpečné není. Já jsem říkala, musíte dodržovat své závazky. A tyto úřady mi slíbily, že provedou přeskum svého rozhodnutí. Rozhodně tedy nedojde k tomu, že by se omezil dovoz, možná se ještě doplní nějaká další povinnost mít další potvrzení, další schválení, ale rozhodně nedojde k omezení dovozu. A pokud jde o otázku nákazy člověka nebo zvířete, my 30. tohoto měsíce budeme pořádat velmi zajímavou konferenci, která se jmenuje Jedno zdraví. A účastníci této konference budou hlavní hygienici jednotlivých členských států a šéfové veterinárních zpráv. Bude se řešit vazba mezi nákazami u člověka a nákazami u zvířat. Bude to velmi zajímavá konference. Pokud máte někdo z vás zájem, tak je možné se spojit a dostat od nás podrobnosti k této akci. Děkuji. Nyní je zde přihlášen Estan Lanyu. Děkuji vám, pane předsedo. Obracím se na anglicky mluvící kolegy a bych ráda řekla, abychom už nehovořili o eh, influ, eh, o kasičí eh, chřipce, protože to by byl problém pro naše výrobce, protože Čína pak má záminku a uzavřela hranice. Proto prosím, abyste nehovořili o prasečí chřipce. A nyní, paní komisařko, mám otázku týkající se rizikových skupin ve svém komunike. Uh, sem sdělení. Říkáte, že jich tady existuje několik. Za prvé je tady zdravotnický personál. Oproti tomu, co se děje v New Yorku a ve Spojených státech, vy tady máte volbu, jestli se chcete nechat očkovat nebo nikoliv, když jste zdravotní sestra nebo lékař a ve své zemi eh, zjišťuji, že absolutně nejde o masivní touhu se nechat očkovat nejenom, že to dělají eh, praktičtí lékaři, ale ani v nemocnicích neexistují žádné záznamy, kdo se nechal zaočkovat a kdo nikoliv, čili nevíte ani, jaká část vašeho personálu bude chráněna, nebude. V rámci národní strategie bychom si měli říci, že je nutné uzavřít školy a požadovat o eh, Eh, zdravotním personálu, aby nechodili do práce, pakliže nejsou očkováni, protože v nemocnici budou muset i nadále fungovat a bude tam snížený počet lékařů a sester. Paní komisařko ve svých kontaktech s členskými státy, jak by se vám mohlo podařit vybídnout členské státy, aby prováděly očkování. Jsou tady těhotné ženy, to je téma, které fascinujeme kolegy. V angličtině jste řekla, že nemám žádný důvod se domnívat, že by ta vakcína měla být eh, nebezpečná, ale já mám pocit, že v členských státech je opačný přístup, když se hovoří o jednotlivých rizikových skupinách. V mé země, v zemi se říká, určitě se nenechat očkovat v prvních třech měsících těhotenství. V ostatních eh, měsíc, eh, zemích se říká naopak, je to ideální. Eh, je to ideální stav, protože ta vakcína je méně nebezpečná, než dostat tu chřipku samotnou. A ostatních zemích je to jinak, ať jde o Tamiflu nebo ostatní přípravky proti viroze virům. V případě Eurocatu což je financováno EU. Některé země říkají, my bychom opravdu rádi věděli, jestli je tady opravdové riziko, že budou nějaké důsledky na fetus, na plot. A když, když přijmete, když budete požívat nějaké, nějaký takovýto lék, mě zajímá jasnost, protože je velice jednoduché říkat subsidiarita, čili to předám na členské státy, ale eh, v té komunikaci uvnitř Evropy se Evropa musí rozhodnout eh, kráče stejným směrem a aby musíme být všichni dostatečně inteligentní, abychom se podívali, co dělá soused. A například v Nizozemsku, když v prvních třech měsících těhotenství jsou odhodláni očkovat, v Německu to tež, pak si občan začíná klást otázky, říká si, ta informace je různorodá a e, takže vlastně nemám ani chuť se nechat očkovat. A ta, to poselství by všude mělo být stejné. Já jsem vyslechla tolik často odlišných signálů, že kdyby ty věci se urychlili, tak si občan řekne, já tomu vůbec nerozumím, ale nechám se očkovat. Jak chcete tedy bojovat proti této tendenci? Děkuji. Tady se nám hlásí dva, pan Richard Zeber nejdříve. Děkuji, pane předsedo. Já mám poměrně jednoduché otázky, paní komisařko. Existují různé přípravky. Mohla byste nám sdělat, sdělit, jak jsou silné, jaké jsou, zda jsou nějak odstupňované, co se týče účinnosti. A pak, když si porovnáme jedno, mm, jednoduché hygienická opatření jednoduchá a ty přípravky. Říkám, mluvíme o tom, že samozřejmě nestrovatelně je to rozpočtové, eh, z rozpočtového hlediska zda jenom hygienická opatření nebo očkování, takže chtěli bychom vědět tu účinnost a není kompetence. Co brání komisi rozjet řádnou informační kampaň v této oblasti a prostě plně informovat členské státy tak, aby mohli udělat v tom jednoduchém smyslu něco prosté informace, to přece nemůže žádný členský stát vám v tom bránit, protože to by asi bylo nejúčinnější takové opatření. Děkuji. Děkuji a potom ještě Kalč Šlita nakonec. Ano, děkuji vám. Já jsem se chtěl zeptat ještě k jedné z vašich odpovědí. Když jste říkala, že věříte organizaci EMEA, tak samozřejmě to je jasné. EMEA má analyzovat riziko, má zjistit výhody, má identifikovat určité kmeny, ale to je jiná role. Vaše role je zjistit, jaká další legislativa tím může být zasažena. Třeba tam je rtuť, nebo to ohrozí životní prostředí, nebo jsou tam jiné problémy, proti tomu stojí uh, určité, určité výhody. Nemůžete říct, že to úplně opomenete. Vy máte vyhodnocovat dopady oproti těm rizikům. A to se nepoužívá ve chvíli, kdy je v tom zapojena organizace EFSA, když jde třeba o bezpečnost potravin a potravinových doplňků. Tam mohou být jiná kritéria, třeba eh, nemá spotřebitele neužívat klamavé sdělení a tak dále. Vy musíte ale rozdělit ty role. Jednak je zde analýza rizika a potom vyhodnocení, co udělat. A proto ti, kteří analyzují, nečiní zároveň ta rozhodnutí. Proto je to rozděleno. Dovolte mi vyjádřit se v prvé řadě k té poslední otázce. Já věřím organizaci EMEA a organizaci ECDC, Středisku pro prevenci a kontrolu nemocí, protože vím, že učiní úplné vyhodnocení, mají znalostní a jiné předpoklady, mají zázemí, informace k tomu, aby mohli provést náležité vyhodnocení v zájmu zajištění bezpečnosti jakéhokoliv léčiva. A proto jsme tyto organizace založili, ne proto, abychom zvýšili zaměstnanost, to je naše odborné vědecké zázemí, které nám umožňuje činit rozhodnutí. A já velmi dobře vím, že EMEA vypracovala studii. Ona vám to řekne sama. Na přítomnost rtuti. Já nejsem vědkyně sama, ale oni se vyjádřejí později podrobněji. Je naší povinností to sledovat a být připraven na to, že bude potřeba třeba změnit nějaké rozhodnutí, pokud se nám dostane nějakých nových poznatků a tyto poznatky budou zakládat potřebu změnit určitá rozhodnutí v zájmu bezpečnosti, tak to budeme muset učinit. Zdali by očkování měla být záležitost eh, dobrovolná. Já si myslím, že i ta konečná analýza sama říká, že očkování je možnost, která se skýtá jednotlivce. My máme povinnost poradit a informovat a my radíme na základě všech informací, které nashromáždíme. Nicméně nemůžeme nikoho nutit. Nemůžeme nutit lékaře, aby se nechali očkovat. Pokud se lékař nechce očkovat, nemůžeme ho přinutit. Jak už jsem předtím říkala, máme v Evropské unii schodu, pokud jde o rizikové skupiny. A tyto rizikové skupiny, ty přesně odpovídají rozhodnutí Světové zdravotnické organizace. Ty rizikové skupiny jsou osoby s nějakými zdravotními potížemi, potom jsou to těhotné ženy a pak mezi rizikové skupiny patří rovněž zdravotnický personál. A my tedy tvrdíme, že zdravotnický personál, sestry a tak dále by se měli nechat očkovat. Nicméně záleží to na nich. Zda se nechají očkovat. Pokud budou tvrdit, že trvají na tom, že se nenechají očkovat, tak my je nemůžeme přinutit. Pak jsem si poznamenala to, že říkáte, že vysíláme protichůdné signály. Ony protichůdné signály někdy jsou i vysílány ze strany samotných ministrů. Spousta lidí vysílá různé signály. Já každý den obdržím informace o různých studiích. Dostanu informace, že v nějaké zemi proběhla studie. Po, ta poukázala na ABC, potom další studie, která řekla něco jiného. A ty studie jsou průběžně publikovány a vysílají sami o sobě protichudné signály veřejnosti. Takže dochází ke zmatku, ale my musíme pracovat s odborníky. A my máme proto odborné orgány, odborné organizace, které schromažďují informace ze všech těchto studií a potom je zpracovávají a vydají vlastní informace a vlastní stanovisko. A já už jsem říkala předtím, že se velmi vážně zamýšlíme nad komunikací s veřejností. To je něco, co budeme řešit 12. října se všemi ministry zdravotnictví. S tím, že tam existuje možnost, a já doufám, že se na tom shodneme, že proběhne společné sdělení, že všechny členské státy budou společně sdělovat ty základní informace veřejnosti v jeden den. Děkuji. Děkuji. Srdečně díky, paní, paní komisařko, na všechny ty odpovědi na tak četné otázky, jak vidíte, my se tím velice živě zabýváme, tedy živě se o to zajímáme. Máme tady 27 členských států a je to jistě obtížné, aby se všechny připravili, jak profilakticky, tak se dobře zorganizovali a rovněž byli připraveni na to přeočkovávání. Takže s nadějí Čekáme na 12. října, kdy se nám sejdou ministři zdravotnictví a doufáme, že informace proniknou i na veřejnost a to takové jednoduché, ale zároveň jednotné komunikativní podobě, že je dostane každý občan. Děkuji. Máme na vás ještě i jiná témata, ale to k tomu už využijeme jinou příležitost. Děkuji vám a přeji vám hodně úspěchu. Děkuji, děkuji za vaše otázky i připomínky, poznámky. Budeme brzy pokračovat s naším eh, programem a bude to výměna názoru s generálním ředitelem panem Tomasem Lengrenem. To je ředitel Evropské agentury pro léčivé přípravky. Prosím, přistupne k nám zde na pódium.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 So, ja, liebe Kolleginnen Kollegen, wir fahren fort. In... Tedy, milí kolegové, pokračujme eh, s naším eh, programem. Eh, vítáme tady pana Tomase Lindgrena. Jsme velice rádi, že jste tady. Máte dokonce zde odborníka pana Marko Cavalieri. To je přesně to téma, o něm se zde budeme bavit. Rovněž zde chci pozdravit našeho zástupce eh, v EMEA, což je Giuseppe Misico. Vítám vás. Pak tady je Björn Lema a Josef Volman. Ti se bohužel dnes eh, nemohli dostavit vůli hlasování. Pane Lengrene, vy už jste měl možnost naslouchat a určitě jste registroval, že některé otázky patří spíš vám jako řediteli tohoto odborného ústavu té agentury. A nyní chceme slyšet přímo od vás, jak to vlastně vypadá s těmi vakcínami, co bylo vynalezeno a co k tomu můžete říci. Uh, Děkuji, pane předsedo a vážení členové výboru. Já vám chci poděkovat za příležitost uh, účastnit se tohoto našeho výročního setkání. Uh, já myslím, že poprvé vystupuji před novým výborem. Já se velmi těším, že zachováme naše konstruktivní a plodné vztahy. Mně se velmi dobře pracovalo s předchozím výborem. Naše výroční setkání, výměna informací je vynikající příležitost ohlednout se zpět a sledovat, co se stalo v předchozím roce. A rovněž také je to pro nás příležitost učinit jakýsi výhled ohledně toho, co, se, co nás čeká. Letos řešíme hlavně pandemickou chřipku. Tohle téma ve zdravotnictví nadále zajímá politiky, sdělovací prostředky i veřejnost a bude to tak i v následujících měsících. Pandemie je něco, co agentura EMEA a naše sesterská společnost Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí řeší už mnoho let. My se na to připravujeme několik let. Tyto orgány a organizace začaly pracovat v roce 2003 na tom, aby se odvětví i společnost připravila na pandemické chřipky. Chtěli jsme rychle být schopni zareagovat ve chvíli, kdy propukne tato nemoc. Takže jsme vypracovali vědecký průzkum, který byl velmi dobrý a naše odezva byla, že je potřeba vypracovat prototyp vakcíny. Tady na tom pracují věci ve velkém předstihu. A tuto vakcínu není na místě použít, dokud nepropukne opravdu pandemie. Takže se identifikuje kmen a ten se použije na výrobu vakcíny. Vypracují se dopředu studie tak, aby proces výroby takovéto vakcíny odpovídal z kvalitativního hlediska. Také se vypracují studie, které se zabývají bezpečností takovéto vakcíny, takže se tam začnou eh, řešit tedy eh, protilátky proti tomu viru. A tato studie zahrnovala 8 000 osob, včetně dospělých osob i dětí. Tato vakcína, prototyp vakcíny, eh, simuluje ten systém dvakrát, dvojím způsobem. Jednak je tam ta metoda na přípravy boje proti viru, to znamená složení vakcíny samotné, a za druhé se to používá na pacientech, kteří nemají zatím žádnou ochranu proti virům. Jakmile ten kmen je identifikován, tak výrobce je schopen použít ho v, ve vakcíně. Okamžitě se to začne rychlým způsobem schvalovat. Ten proces odpovídá tomu, co řešíme každý rok, když připravujeme vakcínu na sezónní chřipku. Pracujeme samozřejmě s těmi desetiletími zkušeností, které máme za sebou. Máme čtyři vakcíny, které společenství používá od roku 2007. A jsou to takové vakcíny na nečisto. Tam jsou řetězce kmenů, kde máme dvě vakcíny. To se řešilo minulý týden na vědeckém výboru společnosti MEA. Jedno vyrobil společnost Novartis, druhé GlaxoSmithKline. Je to tedy systém vakcín na nečisto, máme tam dospělé, těhotné ženy a děti od 6 měsíců. Nadále pracujeme s další vakcínou na nečisto Bext. Rovněž vám také mohu říci, že k dnešnímu datu jsme připravili schvalovací potvrzení pro vakcínu Baxters. A zítra proběhne písemné řízení s vědeckým výborem a doufáme, že se podaří rozhodnutí mít k dispozici v pátek. To znamená, že by to bylo schváleno a pak by se to předalo výboru. Následně by proběhlo rychlé rozhodnutí k těmto dvěma vakcínám, aby Baxter, Baxter, vakcína mohla být už tedy v oběhu asi od příštího týdne. Úspěšnost tohoto procesu jasně ukazuje na schopnost zdravotnických systémů v Evropě ve spolupráci s komisí zajistit eh, příslušné eh, výstupy. Je zde důležitá transparentnost v poskytování informací. To je naprosto zásadní pro zajištění fungování těchto agentur. My jsme vytvořili takové podstránky na webových stránkách pro zdravotnický personál. Všechno je tam aktuální, je to v oficiálních jazycích Evropské unie, dále jsou tam podkladové informace ke všem přeskumům, které proběhly a jsou tam nově publikované zaštiťující dokumenty, které poskytují jakýsi vědecký podklad. Samozřejmě ta webová stránka bude nadále eh, udržována v aktuální podobě. Stejně jako u jiných léčiv musíme dále sledovat bezpečnost těchto vakcín a jakmile se začnou tyto vakcíny používat v Evropské unii, tak výrobci začnou pracovat na doplňkových studií, protože se zavázali takovéto doplňkové studie podniknout. Tyto studie zahrnují sledování bezpečnosti vakcíny, zde budeme sledovat těch 9 tisíc nově očkovaných osob, budeme sledovat velmi pečlivě a budeme chtít konstatovat skutečnou bezpečnost těchto vakcín. Rovněž také jsou realizována opatření pro dosledovatelnost nebo dohledatelnost, eh, abychom byli schopni sledovat všechny vedlejší účinky u jednotlivých vakcín, u jednotlivých šarží a u jednotlivých osob. V rámci společenství ty společnosti, které vyrábějí vakcíny, spolupracují se zdravotnickými organizacemi v jednotlivých členských státech na těch opatřeních. Evropský systém se toho zhostil dobře při zlepšování situace a schvalování vakcín. Je důležité si však uvědomit, že ta rozhodnutí ohledně používání a rozhodnutí ohledně určování rizikových skupin a informačních kampaní jsou na zdravotnických orgánech jednotlivých členských států. Není to na eh, komisi nebo na eh, organizaci EMA. My jim můžeme pomáhat a poskytovat jim určité vedení, ale je to na nich. Když jsem zde, tak bych se rád vyjádřil ještě k další věci, která zaujala komisi. Když jsem eh, zde hovořil v prosinci 2008, hovořilo se o antibiotické rezistenci nebo rezistenci na antibiotika. Organizace ECDC vydala výsledky v září roku 2009. Tyto výsledky se týkaly dvouleté společné práce na zjišťování a dokumentování eh, mezery v infekcích, které působí eh, tyto eh, bakterie v Evropské unii a jak s tím souvisí antibiotika ta zjištění nejsou nijak eh, pozitivní ani nejsou neočekávaná. Obecné zjištění té zprávy spočívá v tom, že existuje určitá mezera mezi eh, těmi infekcemi, které vznikají z těch eh, bakterií, které jsou rezistentní vůči několika léčivům a rozvojem nových antibiotik. To znamená, že ta, tato zjištění spočívala v tom, že asi 25 tisíc pacientů v Evropské unii zemře právě proto, že se nakazí některou z těchto bakterií. Ta, ta, to číslo stále zrůstá, zvláště u bakterií gram negativ. Ta zpráva konstatovala, že vzhledem k těmto bakteriím v Evropské unii jsou vynakládány další náklady a sklesá produktivita a celkové ztráty představují 1,5 miliardy euro. My jsme to všechno představili na zvláštní konferenci, kterou pořádal švédské předsednictví ve Švédsku 17. září. Rovněž také tyto výsledky byly poskytnuty Evropské komisi a já si myslím, že je naprosto zásadní, aby byla vypracovaná evropská a vlastně i celosvětová strategie. EMEA a ECDC e e chtějí dále sehrávat roli takové podpůrné agentury, ale ten první podnět musí přicházet z politické úrovně. A já vím, že švédské předsednictví tohle považovalo za hlavní prioritu a já předpokládám, že v průběhu zasedání Rady ministrů zdravotnictví bude rovněž přikládat náležitou pozornost tomuto tématu. Já myslím, že zde svoje vystoupení ukončím, protože očekávám otázky. Já jsem zde zaslechl už několik otázek na moji adresu, nevím, jestli se jich mám zhostit okamžitě, anebo jestli se k ním vrátíme až poté, co zazní první dotazy z pléna. Děkuji, pane Lengrene. Ty informace určitě budou velice relevantní pro kolegy, jež mají otázky a možná pak ještě můžete doplnit případně. Tady nejdříve máme paní Osvet. Díky, pane předsedo. Dovolím si to říct velice stručně, protože celá řada věcí už tady zazněla. Nejlepší věc by bylo mít tu správnou informaci ze správného pramene. Děkuji, pane řediteli, že přišel mezi nás. Je opravdu velice dobré, když použijeme urychlený postup eh, pro tu registraci vakcín, protože je to urgentní záležitost, nemůžeme ztrácet čas a je důležité, aby tento postup byl také použit pro veškerá léčiva obecně. Když máme nový lék, který přichází na trh a má být zaregistrován, tím, že je nový tento lék, je důležité, abychom ho dostali co nejrychleji. A to je úvaha, kterou jsem přednesla především. A pokud jde o dávkování. Dávkování pro očkování. Vy doporučujete jedinou dávku, zatímco mnoho zemí v minulosti se nakláněli spíš dvěma dávkám na obyvatele s intervalem 14 dnů mezi těmito dvěma dávkami. V případě mezinárodní solidarity by to mohlo být i více, ale byla bych rád, kdybyste nám poskytl více informací. Otázka, kterou jsem chtěla položit, a určitě se na to zeptají ještě moji kolegové. Prosím o informace o přídavných látkách. Paní komisařka to řekla dosti přesně. Vzhledem k tomu, že riziko nula neexistuje a e, ta vakcína se zdá být daleko důležitější než riziko, které Eh, by vzniklo vzhledem k tomu, že v léku jsou nějaké přísady. Děkuji. Děkuji paní Grostet. Paní Rodberend. Děkuji, pane předsedo. Já navážu na to, co řekla tady paní Grostet a rovněž na otázky některých jiných kolegů. I když eh, se ptali paní Vasilia, vlastně to nebylo v jejich kompetencích. Určitě vy nám pomůžete s těmi postupy. Tady musíme potrhnout, že um, schvalování u farmaceutických látek je přísně řízený právní postup. Um, tady parlament eh, to schválit, to si nemůže nějaká farmaceutická firma jenom takhle rozhodnout. To běží podle určitých zásad a pak tady jsou určité postupy, které schválí Evropský parlament a možná byste tady mohl uh, i potrhnout, že nesmíme nic riskovat, dělat na úkor rizika. A nyní ta uspíšená, ty uspíšené postupy. Tady vzniká určitá obava mezi některými občany, určité váhání a to u veřejnosti bude ještě silnější. Co musíme akceptovat a co bude výsledkem takové zrychlené procedury? Budou ty eh, očkovací látky nebezpečnější, budou méně proskoumány, eh, budou méně kontrolovatelné, například ve srovnání s vakcínami eh, na sezónní chřipku? Ano, nevím, zda se, dá takto jasně rozlišovat. Očkování proti H1N1 já vím, že už nesmím používat ten termín prasečí chřipka, jak mě tady poučila nizozemská kolegyně. Ano, samozřejmě nesmím ohrozit naši výrobu eh, vepřového, tedy H1N1. To je problém. Většina členských států si myslí, že zatím eh, vakcinace není, by se neměla až tak prosazovat, protože ty zdravotní následky vlastně nejsou odhadnutelné. A nyní Eh, ta mm, antivirotika a antimikrobiotika. Nevím, co tady mám k tomu říct. Nejen já, ale i mnoho jiných kolegů už nejméně posledních 5, 6, 7 let se o tom zmiňujeme. Je tady veliká řada problémů. Je, jaká, jaký je rozdíl mezi rezistenci proti antibiotikům a proti mm, virózám? Víme, že hodně pacientů e, umírá. To, že jich 25 tisíc, to jsem nevěděla, ale některé nemocnice už mají tak vysoce rezidentní bakterie, rezidentní u sebe, že jsou vlastně ty nemocnice na černé listině a vlastně by měly být uzavřeny. Existují seznamy, na, z nich si může pacient vyčíst, chce jít na operaci, jaké bakterie žijou ve kterých nemocnicích. O tom všem víme. Zároveň víme i, že e, už náš farmaceutický průmysl nezajímá vývoj nových látek, nových antibiotik. E, my je musíme nějakým způsobem donutit. My už nepotřebujeme stimuly E, nějakou iniciativu švédského předsednictví. Já to oceňuji, pane Lundgrene, že i vy jako švédský občan jste se tady zmínil o švédském předsednictví a jeho usneseních a tak, to pokud oni chtějí tady něco jenom číst, tak si to můžou rovnou hodit do koše. Ale jak se s tím bude zacházet? Budeme mít více stimulů pro schvalování eh, budeme to nějak zdaňovat, jakým způsobem s tím budeme zacházet. Tady musíme nějakým způsobem nastolit situaci, kdy farmaceutický průmysl bude motivován vyvíjet nové typy antibiotik, i když z toho nebudou velké balíky peněz. Možná byste tady mohl přijít s pár nápady, jakkoliv fantastickými, ale možná i švédské předsednictví by tady mohlo mít nějaké nápady. Děkuji za všechny tyto pozitivní otázky paní Pilara Juzo. Děkuji, paní předsedkyně. Já navážu na to, co řekla paní Berend, pokud jde o bezpečné užití této vakcíny této očkovací látky, abychom byli jistí, že tady nebude žádný vedlejší účinek. Valná část zdravotnického personálu odmítá tuto vakcínu proti H1N1. Vzpomínáme si na vedlejší účinky na H5N1 s tím kmenem, který byl použit ve Spojených státech v roce 76. A je tam pět segmentů eh, s, s tímto virem H1N1 a tenkrát tam byl jenom jeden v tom roce 76, takže eh, v roce 76 to mělo neurologický dopad. Můžete se opravdu ujistit, že jste prostudovali všechny potenciální vedlejší účinky této vakcíny za druhé. Vakcinovat eh, nebo očkovat děti mladší 14 let, víte dobře, že názory pediatrů se velice liší. Děkuji. Skončila jste? Ano. Děkuji. Paní Rivalzi. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji, pane ředitel, že jste přišel mezi nás. Já jsem se dívala na vaši webovou stránku na internetu a pořád hledám ta, ty slavné eh, přída, přísady. Mm, něco tam mám, ale ne přídavné látky eh, Otiomersol to je vlastně rtuť. Nic tam není o přísadách. Takže jsem se přímo obrátila na Novartis a tam bylo řečeno, že používají skovalen. Protože si uvědomovali, že hliník může vyvolat vedlejší účinky, tak využili této e, látky skvalenu, což je vlastně olej, žr, žraločí olej, tak tedy co, co to udělá ze žraloky, nebo nezbyde nám ani jeden? Co víme o vedlejším účinku skvalenu v okamžiku, kdy došlo k válce v Perském zálivu? voja, nemocní vojáci eh, také dostávali léčivo, které obsahovalo právě skvalen. A pokud jde o Baxter, já jsem se vrátila k té stížnosti jedné novinářky na e, lék, který, s kterým přišli v loni. Zasáhli jste e, oproti tomuto léčivu e, za, za váš úřad EMEA ta vakcína byla vyvinuta v České republice co můžete k tomu říci? A Baxter potom tu, tu, ten lék distribuoval. Pokud jde o dotazník, eh, jestli zdravotní sestry eh, budou eh, opravdu očkovány a také ženy a těhotné a děti. Je tam také otázka, že děti jsou alergické na kuřecí proteiny? Jsou tam nějaké informace o tom, protože vlastně ta vakcína byla takto vyvinuta? Pokud je o strategii, když se objevil tato vakcína 24. dubna 2009, když aplikujeme veškerá opatření, opatrnostní opatření, to znamená, abychom eh, se mohli dotknout 30 kontaminované eh, populace. Řekněte, že to je strategie. Teď vlastně v Austrálii došlo k nárůstu epidemie. V Austrálii máme 20 milionů osob, z těch 20 milionů lidí bylo nakaženo jenom ani ne 5% obyvatelstva, několik stovek mrtvých, ano, ale oproti sezónní chřipce eh, to jsou tisíce mrtvých. V Argentíně máme 40 milionů osob, tam bylo 2,4 desetiny procenta populace, která byla nakažena, 400-500 mrtvých. To nemá nic společného eh, s počtem eh, těch, kdo umřou na normální sezónní chřipku. Když došlo k tomuto poklesu, Nemůžeme být rozumnější a říci si, v každém případě ten virus existuje. Francie je jedna ze zemí, která je nejvíce e, nakažena. Je to úplně normální chřipka, není nebezpečná, je zbytečné e, panikařit a bojovat proti tomu. Momentálně se už masová Masové očkování nedá ospravedlnit, ale pokud je o kritické rizikové skupiny, nemocní, kardiovaskulární, eh, plic, plicní choroby a eh, všechny ledvinové choroby. A ještě poslední otázka. V současné době vakcína eh, na normální sezónní chřipku nemá žádné přísady a zatímco ta vakcína proti H1N1 má přísady. Dokážete udělat vakcínu bez přísad. Chci vědět, jaký je váš názor na tuto vakcínu s a bez těch přídavných látek. Chci objekt, vaše objektivní stanovisko bez panikaření, tak jak to vidím teď ve Francii. Pane Lengrene, dokážete prosím odpovědět na tuto první sadu dotazů? Děkuji. Ano, děkuji velice za tyto otázky. Začal bych nejdříve takovou časovou osou. Ta pandemie vypukla v dubnu letošního roku, tedy zatím ještě neuběhlo tolik času. Kmen byl identifikován Světovou zdravotnickou organizací a ta vyhlásila pandemii. To bylo snad v květnu a pak v červnu jsme měli ten kmen. Pak jsme měli za úkol vyrobit ten kmen, abychom ho mohli rozeslat laboratořím i farmaceutickému průmyslu. Tedy je jasné, že zatím nedisponujeme klinickými údaji, protože je to tak nedávný objev a to je i důvodem, proč nemůžeme prokázat žádné klinické údaje k těmto vakcínám. Vlastně jsme v Evropě měli štěstí. Totiž vymysleli jsme si právě tu koncepci té nápodoby, mock-up, čili takového prototypu. My musí, můžeme si už předvýrobit vakcínu, která je plně protestovaná, která má podobný kmen, totiž ptačí chřipku, a samozřejmě používáme veškeré údaje, abychom si extrapolovali ten vědní stav, eh, který už máme o těch ostatních vakcínách. A my to takto děláme u sezónní chřipky každoročně, že máme tedy tento prototyp, do nějž se pak doplní ten kmen. Takže to není úplně nová vakcína, to je více-méně modifikace vakcíny sezónní chřipky s novým kmenem eh, kde většina populace ještě na něj není imunní. Zatím nám tedy čas nedovolil, abychom eh, mohli získat klinické údaje, nějaká data, můžete si propočítat míru rizika, jemuž se vystavujeme, pokud opozdíme rozhodování při schvalování tržním té vakcíny a vůbec nějaký časový harmonogram, kdy vůbec je připustit na trh. A tady ještě bych varoval, když si to budete propočítávat, tak si musíte zároveň um, propočítat porovnání výhod a rizika a to vám dopadne opravdu ve prospěch urychleného postupu, i když třeba ještě nemáte všechny údaje. Riziko eh, vedlejších účinků u té vakcíny je minimální ve srovnání s počtem potenciálních onemocnění občanů, kteří by mohli i zemřít v rámci té pandemie, kdybychom vyčkávali. Tedy takto můžeme interpretovat výhody té vakcíny a k takovým závěrům dospěly všechny zdravotnické organizace na světě, včetně VTO, včetně Evropské komise, včetně Evropského střediska pro kontrolu nemocí a jiných zdravotnických organizací. Takže tak toto vypadá. Když se snažíte dosáhnout nějaké rovnováhy mezi těmi klady a zápory zrychleného uvádění vakcíny na trh. Takže na to nesmíme zapomínat. Tady Dagmara, paní Berentová se ptala na ty postupy. Tady bych s vámi souhlasil. Tady musíme mít velice přísné, rigorózní postupy, jakým způsobem se vědecky vyhodnocují léčivé látky, jak se schvalují. A tady já vás mohu ujistit, že opravdu nám to farmaceutický průmysl nediktuje. Co rok co rok odmítáme, zamítáme asi 20 látek léčivých, ještě ucházejí o tu autorizaci o schválení. Je to opravdu velice přísné. Pak tady byly otázky na to dávkování. Měla by být jedna dávka nebo dvě? Současné doporučení, které se opírá o zkušenosti s dosavadním dávkováním těch prototypních vakcín a extrapolaci. A podle tím se právě náš výbor řídil odvozujeme z klinických zkoušek té vakcíny typu mock-up, té simulační vakcíny, že jsou třeba dvě očkování. Chápete však, že ty klinické zkoušky stále ještě běží. My čekáme eh, s napětím na výsledky a v momentě, kdy obdržíme takové solidněji podložené výsledky, tak se můžeme definitivně rozhodnout, zda stačí jedna dávka anebo dvě a to už pak bude nové doporučení. Pak ty adjuvanci, ty pomocné látky, případně přísady. Um, ehm, adjuvanci nabízí hodně kladů. Máme hodně pozitivní zkušenosti. Za prvé můžeme snížit úroveň antigenu a víru, které do té vakcíny vložíme. Téměř čtyřnásobně může být jejich úroveň nižší, máme-li adjuvanci ve srovnání s toho, když je nemáme. A to je velice důležitá koncepce, když čelíme pandemii. A je důležité, abychom co nejdříve měli co nejvíce těch antigenů, když chceme vyrobit dost vakcín, protože když však máme pak čtyřnásobně větší nárok, aby v každé vakcíně bylo antigenu více, tak jich vyrobíme méně. Rovněž eh, ta reakce je mírnější. Je méně západných reakcí s adjuvanci. Ty pomocné látky se používají poměrně široce právě eh, nejen u chřipkových vakcín, i u jiných. Pomocné látky to nejsou žádná nebezpečná chemikálie. Například skolian je látka, která je i přítomna v našem organismu, v membráně našich buněk. To je tedy přirozeně se vyskytující látka. Rovněž, pokud vím, tak i právě v té vakcíně GlaxoSmithKline mají tokoferol a to je vitamin E, prostě jedno, jednoduše řečeno. To jsou tedy přirozené přírodní látky a ty jsou dobře proskoumány. Tady není žádná indikace, že by mohly někomu ublížit, jsou používány. Pak tam padla otázka i týkající se bezpečnosti v kontextu toho, co se dělo ve Spojených státech v roce 76. Tady bych rád upozornil na to, že tam se jednalo o zcela jiný typ vakcíny. Nikdy se nepodařilo eh, definitivně dokázat, že tam byl, byla návaznost, provázanost mezi eh, vedlejšími účinky a tou vakcínou. Ale byl to kmen H1N1 a ten kmen existuje a vyskytuje se v sezónní chřipce ten se tehdy od těch 70. let ve Spojených státech už nikdy neopakoval. Výbor se samozřejmě na to podíval, zabýval se tím, když mluvil, zabýval se riziky a výhodami. Je nicméně velice důležité, a já jsem to i zdůraznil ve svém úvodu, že budeme mít velice solidní systém toho follow-upu, čili toho sledování těch proočkovaných a případných vedlejších účinků a nejdříve musíme opravdu nějakou tu populaci proočkovat, abychom vůbec mohli objevit případné velice vzácné vedlejší účinky. Jinak se to nepodaří. Nejdříve musíme opravdu exponovat velkou část populace té vakcíně a pak můžeme případně přijít na nějaký ten vzácný vedlejší účinek. Já tady nechci je předpovídat, ale musíme mít velice solidní systém toho, kdy to opravdu zachytíme. Jednak pomocí nezávislých zkoušek, jednak klinických zkoušek, které organizují farmaceutické mm, společnosti. Rovněž eh, klinická realita není pouze realitou tady v Evropské unii. My spolupracujeme s ostatními kontinenty, například s USA, s jinými vládami, například naším australským protěžkem. Ti už jsou do té pandemie ponořeni, tam už je zima. Tady si myslím, že jsem vše odpověděl. Dávkování, ty adjuvanci, co se událo ve Spojených státech v roce 76, co tady ještě zůstává objevila se otázka případných alergických reakcí. Ano, v tom v té souborné informaci o léčivém přípravku se zmiňuje, že lidé alergičtí na báječné bílkoviny mohou eh, mít alergickou reakci na tuto vakcínu a proto se jejich lékař musí ptát, zda nejsou alergičtí na vaječné bílkoviny ale to je tam poznamenáno, to je podchyceno. Pak ještě otázka Baxtera. Ano, firma Baxters měla problém s výrobou, my jsme to velice pečlivě zvážili, analyzovali, vzali v úvahu a tady vám mohu říci, že tento týden tam byla dodatečná inspekce v jejich výrobních prostorách, abychom se stoprocentně ujistili, že ta výroba odpovídá nejvyšším kvalitativním měřítkům a proto doufáme, že u té vakcíny brzy uslyšíme dobré zprávy. Později tento týden. A pak ještě, Dagmaro, jsme, eh, jste se na mě obrátila, abych reagoval na rezistenci vůči antibiotikum. Ehm, pokud například průmysl investuje 100 dolarů, aby investovali, tak dostanou pouze 100 dolarů zpátky, tak to potom raději těch 100 dolarů investují jinam. A problém je, oni vyvíjejí nové antibiotikum, my chceme, aby je zatím nepoužívali, eh, protože si jej chceme jakoby úschovat do zásoby, nechceme, aby je hodili na trh a zahltili. Eh, trh. Tedy tady je mnoho více aspektů, když se objeví antibiotikum, co s ním a pak. Z vědeckého hlediska je stále obtížnější vyvíjet opravdu nový antibiotický prostředek. Je to velice nákladné. Proto je opravdu potřeba nějak stimulovat farmaceutický průmysl, aby se tomu věnoval. O tom jsme se bavili právě v průběhu schůzky pod švédským vedením rovněž když se konala ta neformální schůzka ve Švédsku těch ministr, ministr zdravotnictví a vím, že tam padly nějaké návrhy, jak to vyřešit. Já mám i vlastní myšlenky k tomu, ale jelikož EMEA tady není k tomu, aby koncipovala politické dokumenty ani strategie, já se do toho míchat nebudu. Děkuji, pane řediteli. Pan Pitolízem. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane řediteli Longrene. Ještě pár dodatečných otázek. Vy jste mluvil o kontra indikaci například u vaječných bílkovin, u té vakcíny. Existují ještě jiné kontraindikace? Existují ještě jiné skupiny občanů, které by si měly dát pozor? A nebo existuje tam omezení m, mm, připuštění k očkování? Tady například Esther de Lange. Eh, těhotná žena v tom prvním trimestru je tam nějaké omezení přípustnosti. Tady bych vás poprosil, abyste nám zcela jasně odpověděl na tuto otázku, protože my už jsme i v našem výboru opravdu zmatení, když nám tady paní Jakob říkala, že je tady problém u malých dětí, u rizikových skupin, například těhotných. Jak pak si můžete, dokážete představit, bude zmatená veřejnost? Tedy, jak to vypadá z hlediska MA? Připouští se využívání těch vakcín u všech skupin, anebo ještě existují skupiny, u nichž není přípustné je proočkovávat, například děti, těhotné ženy. Jak to vypadá z dnešního stavu? Jak je to e, schváleno k dnešnímu dni? To bych rád slyšel. A pak druhá věc. Ehm, Tamiflu a jiná antivirotika. Pokud jsem správně informován, tak tam je schválení otevřít tu kapsli a léčit to dítě. A já jsem sám pediatr, pracoval jsem eh, v klinice a tam je problém s tou takzvanou compliance. Tam to často rodiče vlastně tak nedělají. Oni nejsou schopni to odborně tomu dítěti podat. Není to tak jednoduché. Navíc nevím, jak se to dá řešit právně. Bylo by lepší, kdybychom dávali mm, rodičům suspenzi. To znají, s tím vědí, jak zacházet, ten rostok, tu šťávu, to tomu dítěti rádo, rádi dají. Například někteří rodiče vůbec ani nerozumí tomu jazyku, žijí v zemi, kde tím jazykem plně nemluví, a já nevím, zda je to rozumné, taková léčba. A nevím, zda těm dětem svědčí. Tady si myslím, že bychom měli přijít a najít optimální způsob řešení, jak tu, ten lék dětem podávat. Děkuji. Děkuji, pane Líze. Paní Makavan. Děkuji. Jenom rychlá otázka k těm eh, pomocným látkám, k těm adjovancům. To se ani přímo netýká vakcíny chřipkové, ale je to v britských médiích dnes a tady pan Longren by to možná mohl vyjasnit. Le, tento týden zemřela v Británii mladá školačka pár hodin poté, co Eh, byla přeočkována Severixem, to je proti rakovině děložního čípku. A bylo ji 14 a zatím se neví, zda je nějaká spojitost mezi to vakcínou a úmrtím. Lékař říká, že měla nějakou doprovodnou chorobu, onemocnění, ale není nic prokázáno a média začínají spekulovat a novináři píší, že například ty pomocné látky, jež se objevují u Severixu, jsou totožné s těmi adjuvanci u um, očkovací látky na tu právě chřipku H1N1. Mohl byste nám to vyjasnit, zda je tomu tak? Omlouvám se. Mám pocit, že to je poslední otázka. Leda, že bych si nevšimla někoho, kdo ještě zvedá ruku. Můžete prosím zodpovědět za dva poslední dotazy a říct něco na závěr. Uh, ano, děkuji. Otázka Severixu. Tady mohu potvrdit, že tam nejsou stejné pomocné látky v těch dvou vakcínách. V Severixu jsou jiné. My jsme o tom vydali zprávu. Samozřejmě vydáme i eh, zprávu o vedlejších účincích. Když to EMA dostane na stůl, budeme se tím zabývat. Ale tady nesmím zapomínat, že Eh, ty vakcíny, ty se používají u milionu občanů. Miliony se proočkují a pak jeden případ se vypichne. A tady opravdu musíme pochopit samozřejmě, zda je nějaká spojitost. My se tím zabýváme, je to, už to běží. Pak otázka Tamiflu. Tady s vámi souhlasím. Je velice obtížné u dětí tak toto podávat, ale tady výbor to probíral minulý týden, přesně tím se zabýval a schválili jsme rozšíření Tamiflu na děti i mladší 6 měsíců v průběhu pandemie z profilaktických důvodů. Tedy rozšířili jsme um, tu aplikaci i na malé děti v případě pandemie právě u Tamiflu. Je to samozřejmě důležité, obtížné, pokud nemáme žádnou pediatrickou podobu toho léku vhodnou pro děti. Ale zároveň jsme schválili i instrukce, návod použití a přípravě domácí těch kapslí. Jakým způsobem je můžeme dětem podávat, v jaké dávce a tak dále. To budou vlastně takové prozatímní věci, jak si to ten rodič musí připravit zatím bohužel ještě Tamiflu v podobě pro děti neexistuje, takže ta kompliance bude problematická, to dodržování rodiči toho režimu, ale možná by tady mohl být nápomocen nějaký zkušený lékárník v tom či onom případě, i když nevím, jak to bude v různých členských státech, zda tam jsou lékárníci k dispozici, aby rodičům pomáhali. Zatím je to tedy problematické a musíme vyčkat, než přijde nová podoba této vakcíny. Takže to bylo k tomu Tamiflu. A pak samozřejmě ještě můžeme dokončit tady otázku malých dětí a těhotných. Tady předám slovo panu doktoru Cavalieri. Možná ten nám to může přiblížit, jakým způsobem to bylo rozhodnuto u dětí a těhotných žen. Děkuji, Tomase. Pokud jde o děti, tak eh, doporučení, které jsme poskytli v našich informací, se odvíjí od zkušeností, které jsme shromažďovali ohledně té vakcíny na zkoušku, na nečisto. To byly ty dvě vakcíny, které jsme měli, Pandemrix a Fositra. Tam se provedly klinické studie a tyto studie sloužily jako podklad pro další konání, pokud jde o H1N1. Já bych rád řekl, že existují určité kontradikce eh, u dětí pod 6 měsíců není možné takovéto doporučení učinit, takže u této věkové skupiny žádné doporučení v tuto chvíli není a nemůže být. My ani nemáme zkušenosti u nich se sezónní chřipkou, takže je těžké vyvodit nějaké závěry, nějaká klinická data u této věkové skupiny. U dalších věkových skupin jsme testovali děti až eh, po eh, věkovou hranice 17. Tam jsme měli eh, informace podobné u dospělých. U Pandemrixu tam jsme měli děti od 3 do 9 let a podle dat, které jsme nashromáždili u HNN5, ty poloviční dávky se jevily jako velmi účinné. A pokud jde o SPC, tam se zdá, že u těch dětí do 9 let to fungovalo stejně jako u těch od 6 měsíců do 3 let. U těch starších dětí pubertálního věku, tak tam se doporučuje celá dávka, ačkoliv z hlediska bezpečnosti se nashromáždily různé údaje u věkové skupiny 3 až 9 let, zvláště když tedy jde o skupinu 10 až 12. To tady máme k dispozici, tohle víme. Pokud jde o děti, a to je pro nás podklad pro závěr, že HPMP je v pořádku. Pokud jde o těhotné ženy, tak tam víme z těch imunologických testů u sezónní chřipky, že není třeba se domnívat, že by ta reakce měla být u těhotných žen jiná a je to vzhledem k tomu, že je možná jednoduchá extrapolace. Pokud jde o bezpečnost, tam nemáme až tolik klinických údajů u těhotných žen, ale ve Spojených státech například bylo zjištěno, že hodně těhotných žen bylo očkováno na sezónní chřipku. Od roku 2000 do roku 2003 se očkovalo milion žen a na základě informací, které jsme nashromáždili u té sezónní chřipky a na základě řady velmi dobrých studií jsme schopni konstatovat vzhledem k toxikologii, že není nutné se domnívat, že by to nebylo bezpečné. Ale nemáme žádné klinické testy u této vakcíny u těhotných žen a proto je potřeba opravdu dobře naplánovat to celé vyhodnocení a riziko. Proto MEA spolupracuje s farmaceutickými firmami i s ECDC a s dalšími evropskými sítěmi. Snaží se dát dohromady evidence a spolupracovat třeba se sítí jako Euroke a snažíme se nashromáždit dostatečné množství informací, jakmile se začne ta vakcína používat u tohoto segmentu populace. Ano, já to mohu uzavřít tím, že v současné době máme pozitivní stanovisko k těm třem vakcínám na zkouškovou, ale teď začíná ta opravdová práce na uvádění těchto léčiv. Mohu vás ujistit, že děláme maximum v MEEA, abychom získali dobrý přehled, rychlou odezvu a měli informace o vedlejších účincích a budeme informovat dál, jakmile budeme mít další informace. Rovněž také budou dokončeny klinické testy na děti a těhotné ženy. My samozřejmě budeme to stanovisko dále přeskoumávat, možná, že ty dávky změníme a přizpůsobíme to. Budeme eh, samozřejmě eh, následně informovat parlament. Děkuji a ještě na závěr pan Nistiko. Ten požádal o slovo. Zástupce agentury. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem bývalý člen tohoto výboru a jsem nyní opravdu nadšen a hrdý. Když se vyslechnu některé konkrétní otázky, které zde zazněly, tak z toho mám dobrý pocit. Mám dobrý pocit z toho, co zde zaznělo. Konkrétně se vyjádřím k několika tématům, která zde zazněla. V prvé řadě Musím říci, že jsem členem vědeckého výboru a jako takový bych rád poděkoval za naprosto vynikající práci na vytvoření této sítě v Evropě. Děkuji všem zemím za jejich přispění k věci. Děkuji za to, že se na tom podílelo tolik lidí, tolik expertů. A Eh, je to třeba Rika Pady, Thomas Saldon ze Švédska, potom další ze Spojeného království a z Nizozemska. Krom všech těch ostatních samozřejmě. Je to jejich povinnost na tomto takto pracovat. A jako člen parlamentu musím být hrdý na to, že zde máme tak kvalifikované osoby, které na tom pracují. A vždycky se od počátku doporučuje opatrné používání před tím úplným spuštěním, abychom věděli, jaké jsou tam nepříznivé účinky u těch vakcín. Proto musíme postupovat velmi opatrně obezřetně. Musíme k tomu přistupovat s odpovědností. Samozřejmě musíme důvěřovat těm studiím, nicméně je potřeba na tom pracovat dál. Máme osoby, které jsou více exponované, více náchylné k riziku. Musíme naschromáždit více údajů pro další segmenty populace. Chci říci, že je třeba se vyvarovat panice, protože v Evropě máme sdělovací prostředky a ty mají ohromný vliv. Na základě toho, co víme, je ta vakcína bezpečná a my si můžeme být naprosto jistí tím, jak funguje. A pokud jde o to, jako je skvalon, to je něco jako prekurzor cholesterolu, to není nic jedovatého. Je to taková emulze, pouze emulze, která se potom rozvídá. Má tedy genetické údaje vakcíny. A pokud je o tiomersal, etyl rtuť, z které se vyrábí, tak je pravda, že to může být nebezpečné, protože je to neurotoxické. A když to člověk eh, dostane eh, do těla, tak jsou to těžké kovy, které působí určité potíže, ale záleží na dávce. To jsou tak nízké hodnoty, jenom 25 ml. A já mám pocit, že bychom měli mít tedy obavy i pokud jde o potraveny. Zde máte jenom injekci 25 ml, což je naprosto zanedbatelná hodnota. Zatímco v potravinách je ta dávka mnohem vyšší. A co bude po 25, 30, 40 letech? co ti lidé, kteří berou léky na Alzheimerovu chorobu, to je velká obava. Potraviny, nikoli vakcína. Takže chci poděkovat Tomasu Longrenovi, který odvedl vynikající práce. práci. Děkujeme mnohokrát za vynikající spolupráci. Děkuji, pane Longrene, jménem všech kolegů za to, co jste nám vysvětlil dnes odpoledne a vám všem děkuji za přítomnost a přerušujeme zasedání.